Pokračujeme v zasedání z 27.11.2011. Zápis a texty přijaté 27.11. máte k dispozici. Ehm, pokud nemá nikdo žádné připomínky, konkrétně k zápisu, považujeme zápis za schválený. Máme několik sdělení na zahájení dnešního zasedání. Dnes eh, u nás je skupina zastánců lidských práv z Jemenu. Konkrétně paní Amal Basha, pan Ezadin El Azbahi a paní Tavakol Karman, což je novinářka, politička a předsedkyně organizace Women Journalists Without Chains a koordinátorka eh, Yemeni Youth Revolution. Velice si vážíme eh, toho, co děláte. Paní Karman je jedna ze tří žen, které eh, obdrží letošní Nobelovu cenu za mír pro její eh, nenásilný boj za bezpečnost žen a práva žen na plnou participaci v budování míru. Když jsem byl v Turecku na oficiální návštěvě, hovořil jsem s prezidentem, hovořil jsem v parlamentu a hovořil jsem se zástupci občanské společnosti.